Jeden rys, který nám trošku dělá starosti, je, že můžeme očekávat, že výroba se méně bude spoléhat na eh, eh, příle, pracovní příležitosti pro eh, lidi. Doufáme tedy, že najdeme pracovní příležitosti jinde v produkci nebo v jiných sektorech. Stejně tak v minulém století jsme přizpůsobili naše výrobní sektory na základě toho, jak eh, se měnilo prostředí díky globalizaci. Kromě toho nesmíme zapomínat na to, jaké, jaké dopady eh, ty nové vývoje mají samozřejmě na, výrob, na, na vývoj eh, příjmu na vývoj životních podmínek, eh, potřeby, schopností a dovedností. Nezapomínejme také na to, aby chom zajistili, že i zranitelní občané e, mohou být začleněni do života společnosti. A je tedy potřeba poskytnout potřebu všem, kteří to potřebují. Určitě e, e, řadem lidí e, ty nové změny přinesou výhody, ale nezapomínejme i na ty, kterým přinesou nevýhody. Dnešní výměno, výměna názorů přispěje k další parlamentní práci. Já se opravdu těším na prezentace, které nás čekají a potom na následující výměnu názorů. Yes. Eh, eh, eh, Nyní poskytnu slovo, poskytnu slovo ehm, hlavnímu výzkumnému pracovníku z Eurofoundu, panu Donaldu Storimu, prosím. Děkuji mnohokrát. Určitě existuje celá řada důvodů, proč bychom se měli zamýšlet na, nad budoucností výroby. Jedním z těchto důvodů jsou technologické novinky. které přichází. Tento pilotní projekt byl schválen parlamentem v roce 2013 a předpokládalo se, že to tedy bude eh, výzkumný projekt. Mm, měli jsme tedy eh, dohodu s DG Grow eh, v dubnu 2015. Eh, hovořili jsme hodně s DG Grow a oni mm, nám dali zajímavé pobídky k tomu, jakým tématům se věnovat ve výzkumu. Mm, například také otázku vracení eh, výroby zpět do Evropy, vlastně jakési monitorování těchto návratů. To je určitě něco velmi zajímavého. Je to vlastně zajímavé i z hlediska eh, politiky soudržnosti a eh, vůbec regionální průmyslové kapacity Jinak setkáváme se tedy eh, dvakrát ročně eh, s generálními řediteli eh, nebo s generálními ředitelstvími na Evropské komisi. To je vlastně tedy zasedání řídící skupiny. Tohle to jsou věci, k nimž jsme si připravili slajdy. Ale kromě toho Mm, také v těch svých 12 minutách eh, řeknu pár dalších věcí. Snad to stihnu. Eh, třeba zajímavé je eh, kvantitativní scénář ohledně budoucnosti výroby v Evropě. Ono není úplně lehké předkládat nějaké smysluplné scénáře, které by bylo možné implementovat. Ty modely jsou poměrně komplikované, ale už máme i předběžné výsledky k jednomu scénáři a sice, co se stane se zaměstnaností v Evropě, zejména tedy ve výrobě. Pokud eh, plně dodržíme pařížskou klimatickou dohodu. Je to globální model, my se díváme na dopady i na jiné části světa, co se týče zaměstnanosti. Výsledky pro Evropu jsou velmi dobré. Je to tedy atraktivní scénář, eh, řekněme atraktivní dohoda pro Evropu. Vyžaduje to eh, veřejné investice eh, na začátku ale předpokládáme hodně pozitivních dopadů v Evropě, zejména tedy pro oblast výroby. Například by vzniklo mil, milion pracovních míst. Hmm, největšímu asi navýšení pracovních příležitostí by došlo k Německu. Ale zajímavé je, že by došlo k navýšení pracovních příležitostí také ve Francii a ve Španělsku. Tak eh, Teď se vrátím k tomu eh, monitorování takzvaného reshoringu. Tady vlastně využíváme nejrůznější zdroje informací, eh, i různé obchodní časopisy a periodika a snažíme se najít tyto příklady navracení výroby do Evropy. Takže je to vlastně jakýsi protiklad e, slova offshoring. Tohle je tedy reshoring, to znamená návrat. Ale Mm, dopady na zaměstnanost jsou poměrně malé. Nalezli jsme tedy asi 150 případů a pouze z, ve 21 z nich vytvořili tedy asi 100 eh, pracovních příležitostí na případ. Takže tady nedojde tedy k nějakému zvýšení pracovních příležitostí. Je to ale každopádně eh, bohatý zdroj informací o jak o samotných eh, společnostech, tak o tom, jaké typy výroby se vrací zpátky, z jakých důvodů. A kromě toho zde naleznete i některé mm, přehledy mm, politických eh, přístupů a také literatury k tomu, co tady dochází, eh, k čemu dochází v jednotlivých členských zemích. Vznikly iniciativy ve Francii, Itálii a Německu a ve Spojeném království. <clears throat> Tyto iniciativy eh, neměly ale dostatečně dobré zdroje. A neměly tedy nějaké jasné vyústění. Když se třeba podíváme na návrat výroby do jiných vlastně část, částí světa, jako například právě do Ameriky, otázka je, zda bychom se tedy neměli více zaměřit na takovéto aktivity, eh, abychom jaksi eh, měli takový nějaký plán Europe First. Děkuji. Eh, Kromě toho máme také eh, jakousi politickou eh, perspektivu, eh, tu regionální politiku a tady nás zajímaly, jaké jsou tedy ty kapacity na regionální úrovni, jak to tam vypadá. Tady jsme analyzovali devět evropských regionů a dívali jsme se na orientaci regionálních politik v průmyslu, jakým způsobem se chovají eh, v oblasti implementace, co lze identifikovat jako optimální postupy, jak vypadají úspěšné iniciativy. A ta zjištění zajímavý, jsou zajímavá Zjistili jsme, že vlastně neexistují konkrétní dokumenty, které by se zabývaly regionální průmyslovou politikou. Spíše se hovoří o regionálním vývoji, eh, průmyslovém vývoji a tak dále v různých oblastech, ale i přesto se to rozpadá do eh, sady různých oblastí strategií, které jsou tím pokryty. Vás asi bude eh, zajímat zaměstnanost, a tak dále, ta je pokryta spíše nepřímo tou eh, regionální průmyslovou politikou než přímo. Nicméně na regionální úrovni eh, jsou si vědomi, jak důležitá je kvalifikovaná práce i budoucí orientace dalších strategií. Vidíme, že ta regionální politika je ovlivněna institucionální strukturou, autonomií regionů, ale ve finále také lidskými zdroji v těchto různých institucích, které se zabývají těmito procesy jak e, numericky, tak i co do zkušeností, i do orientace politiky jejich provádění, monitoringu a vyhodnocování. Takže to je vlastně takový souhrn poznatků, který jsme zjistili Zjistili jsme, že ten monitoring a to hodnocení v regionech je na e, slabší úrovni, spíše se jim zabývají na jednotlivých nástrojích, opatřeních, než že by se zabývali monitoringem celkových, politi- e, celkových politik. A z toho vyplývají určité obtíže, e, když by chtěli nějakým způsobem se poučit a zlepšit politiku co se týká optimálních postupů, Tady jsou eh, skutečně velké rozdíly. My jsme to zjistili na základě jednotlivých eh, případových studií, které budou již brzy zveřejněny. My tady zkoumáme regionální charakteristiku a vzhledem eh, k těm rozdílům mezi regiony je důležitý kontext a proto je jen těžko možné přenášet zkušenosti z jednoho regionu do regionů jiných. Když jsme eh, s tím projektem začali, tak eh, jsme ten modul eh, nazvali projektem Science Fiction Máme eh, tady různé eh, převratné technologie, jako příkladu eh, v průmyslu internet věcí, průmyslová biotechnologie, robotika, elektrické, elektrická vozidla, aditivní výroba a tak dále. To všechno velmi ovlivňuje budoucnost výroby. Některé z nich eh, patří k takzvaným eh, procesům, to znamená internet věcí a robotika a aditivní eh, výroba, zatímco ty zbylé dva elektrická vozidla a biotechnologie, ty se spíše zabývají produkty. Vliv na výrobní procesy je stručně ilustrován zde. Zvyšuje se centrálnost digitálních informací ve výrobním procesu. Využívají se stále více digitální postupy a má to dalekosáhlé dopady na pracovní sílu. Ku příkladu General Electric eh, již zahájili kurzy kurzy pro eh, v ovládání výpočetní techniky pro všechny své zaměstnance, ne te, nejenom eh, tedy pro vedoucí pracovníky, ale pro úplně všechny zaměstnance. Důležitou součástí eh, budoucí výroby je také možnost kustomizace produkce na masové e, úrovni. A dochází také k takzvané servitizaci výroby, to znamená, že se, že se smívají hranice mezi výrobou a poskytováním služeb. To je také díky digitalizaci a internetu věcí, kdy celý celá životnost produktu a to i životnost v rukou spotřebitele je digitalizována a tady to splývání je jasné. Eh, dochází k efektivnějšímu využívání zdrojů, eh, k, k, nižšímu, k nižší spotřebě energií a materiálu a surovin. A dochází eh, také k silnějším synergiím mezi různými technologiemi a e, teď ještě několik slov e, o vlivu na zaměstnanost. E, asi bychom automaticky očekávali pokles potřeby pracovních míst ve výrobě, ale do větší míry se přesouvají výrobní aktivity zpět do Evropy a vytvářejí se jiné typy pracovních míst v jiných odvětvích. Eh, také dochází ke zkvalitňování obsahu pracovních míst. Je potřeba více inženýrů, více manažerů, eh, méně lidí eh, k pásu. A můžeme očekávat eh, do určité míry eh, návrat podniků, ten reshoring a také budou eh, vznikat nová, nová pracovní místa, zvlášť co se týče dat, to znamená zabezpečování, zabezpečování sítí, ochrany osobních údajů a tak dále. Pracovní podmínky se v zásadě zlepší, protože bude méně nebezpečné práce pro lidi, méně eh, namáhavé práce, ale jsou i problémy. Bude zapotřebí vědecky řídit eh, proces eh, výroby do velké míry. Stojíme před nebezpečím vlastně intruzivního sledování výkonnosti pracovníků a intenzifikace práce, náročné práce, Eh, bude ohroženo, eh, bude ohroženo soukromí pracovník, pracovníků, bude potřeba ohlídat eh, soukromí údajů, takže vlastně ta budoucnost bude přinášet jak zlepšení na jedné straně, tak i určité hrozby my eh, víme z filmů, eh, nebo známe z filmů a eh, z kultury jinak, že se někteří obávají, obávají nebezpečných robotů, a jistě je tady také psychologický dopad algoritmů, které mohou nahrazovat lidskou činnost. A k tomu již dochází, to není hudba budoucnosti, Eh, moc toho o tom nevíme, ale jistě lze čekat eh, poměrně problematické otázky, které bude třeba řešit. Eh, také dopady na pracovní podmínky se liší odvětví od odvětví. Teď sociální dialog. Tomu se věnuje poměrně málo pozornosti. Někteří sociální partneři jsou aktivní a nejenom tedy v průmyslové politice, ale i v učňovství. Tady, eh, tady eh, vede Germany's Industry 4.0 a potom Arbeit 4.0. Eh, nové technologické firmy mají většinou méně kvalifikovanějších zaměstnanců a to představuje velkou výzvu pro sociální dialog, takovéto prostředí a neznamená to, že e, to není možné nějakým způsobem zvládnout. E, máme tady e, mezi sebou zástupce států, kde i málo placení pracující jsou velice dobře organizováni a sociální dialog probíhá na uspokojivé úrovni. Pak ještě běží další projekt, který se týká podnikatelství a malých a středních podniků. Uh, hovoříme zde o velice mladých podnikatelích, kteří hned uh, po škole uh, se začnou zabývat mezinárodním aktivitou, takže jsou mladí, inovativní, mají zkušenosti ze života minimálně ze dvou různých zemí a zabývají se mezinárodním obchodem a my v tomto projektu zkoumáme jejich úlohu v mezinárodním eh, eh, řetězci eh, dodávek a jak dopad to bude mít na politiku zaměstnanosti. Internacionalizace je pro takovýto podnikatelský model klíčová, hraje důležitou úlohu v podnikatelském plánu Tyto podnik eh, se, podniky se většinou zabývají eh, rozvojem inovativních, eh, vlastně zvláštních specifických projekt, produktů, které vyplňují takzvané niky, jsou většinou dost malé, mají většinou mezi 5 a 110 zaměstnanci, ale jsou velice dynamické, co se týče tvorby pracovních míst a pracovní podmínky v takovýchto podnicích jsou většinou dobré, zaměstnanci vysoce kvalifikovaní, vzdělaní a většinou jde o mladé lidi. Jejich úloha v dodavatelském řetězci se liší, tady eh, nevyplývá žádný obecný trend, většinou fungují jako facilitátory, facilitátoři pro jiné podniky v dodavatelském řetězci jaké jsou výsledky mezinárodní spolupráce. Většinou, eh, většinou eh, výhody pro všechny zúčastněné eh, aktéry, ale dochází tedy k ostřejší hospodářské soutěži, protože jde o souboj podobných, charakterově podobných podniků tyto podniky jsou eh, většinou eh, trvalé udržitelné, mají eh, dobré sítě a jsou schopny zdokonalovat své produkty i procesy, takže mají dlouhodobou perspektivu existence. Co se týče strategie obecně, ta podpora internacionalizace se v jednotlivých evropských zemích vlastně velmi liší buď eh, jsou eh, tyto politiky součástí širších strategií eh, a vidíme, že poměrně velký počet takových politik se, zabývá, se zaměřuje na malé a střední podniky, ale ta specifická cílová skupina těch, těch mladých podnikatelů v těch mezinárodních společnostech ti se opravdu e, liší e, i od ostatních běžných malých a středních podniků. My z této analýzy e, jsme vypozorovali, že ta podpůrná opatření, která jim mají poskytnout možnosti networkingu a přístupu k financím, které jsou obecně dobré pro malé a střední podniky, jsou prospěšnější a účinnější spíše jednotlivě, protože e, taková, takový obecný monitoring všech těchto podniků je problematický, není mnoho e, údajů. Je to také zapříčiněno obrovským množstvím e, nástrojů, které jsou k dispozici. Mnoho podniků si toho vůbec není vědomá toho, co trh nabízí, protože ty nástroje někdy nejsou transparentně nabízeny takže pro ty podniky je poměrně obtížné zjistit, které ty nástroje by pro ně byly nejzajímavější. Dalším, eh, další aspekt je také poměrně obecný, co se týče veřejné podpory, a to je eh, správní eh, nebo byrokratické zatížení, zvláště pro malé podniky. Snažíme se to v uplynulých letech trochu zlepšovat a ta přílišná byrokratizace není eh, problémem jenom pro ty příjemce podniky, ale někdy i pro ty eh, vlastně eh, úředníky, kteří, je, kteří tu podporu poskytují. A já se obávám, že jsme opravdu přetahli dobu, která nám byla vyčleněna. Děkuji vám, pane Story a paní Mandl. A my teď dáme slovo Eh, na eh, velice stručné dotazy a připomínky poslancům. A také koordinátorům. Máme má, ne, eh, koordinátor za EPP tady není, ale máme tady koordinátorku za socialisty. Takže teď máte minutu na otázku. Je, je. Ano, to bude stačit. Děkuji za velice zajímavou prezentaci a také děkuji za celé to nastínění ehm, ehm, problému. Já jsem ehm, všechno ještě nepřečetla. Mám tři otázky, ke kterým prosím, abyste se vyjádřili. Za prvé, zajímalo by mě, eh, jaká je účast zaměstnanců Eh, na podnikovém právu. S novými firmami vysoce technicky zaměřenými vidíme, jak se vyvíjí eh, vztahy z hlediska zaměstnanců. Mohli byste k tomu něco trošku více říct, jaké, jak jsou zastoupeni pracovníci eh, v těch, v těch nových pracovních místech těch ryšorových podniků? Za druhé, ve svých eh, údajích. Eh, možná máte také eh, podrobnější čísla o kvalitě pracovních míst. Máme nějaké informace, jaká pracovní místa se vrací v těch ryšorových podnicích? Protože myslím, že obecně vzato jsme jistě rádi, když se vrací pracovní místa do Evropy, jakákoliv pracovní místa, ale především bychom chtěli, aby to byla kvalifikovaná místa. A za třetí, to se také vlastně týká regionální politiky. Protože když se podíváte na situaci v Evropě, tak vidíte, že některé evropské regiony hodně utrpěly eh, zánikem průmyslu. A jsou také regiony, eh, které nemají příliš mnoho rozpočtových prostředků. A takovéto regiony potřebují eh, zlepšit kvalifikaci pracovníků, odbornou přípravu pracovníků. Čili tady se ptám také na ty, eh, na ty nedostatečné eh, investice do těchto oblastí. Máme nějaké poznatky, které by nám mohly pomoci s tímto tématům. Děkuji za informace, které k tomu můžete poskytnout. Děkuji a prosím opravdu, abyste dodržovali eh, čas paní McIntyre za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Velice vám děkuji za velmi zajímavou prezentaci. Především mě zajímá ten reshoring pracovních míst. A výbor im Ample v září eh, mělo takové slyšení o reshoringu pracovních míst Eh, v té době jsme odvedli hodně práce na různých eh, faktorech eh, tohoto jevu. Určitě je třeba snížit náklady na energie a zajistit stabilní zdroje energie, to už tady bylo zmíněno. Dále jsou tady kvalifikace pracovníků a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Otázka přístupu k financím, zejména pro malé podniky. To je další velmi důležitý aspekt. A konečně potřeba eh, snížit eh, zatížení množstvím předpisů. Velice často vidíme, že eh, je tady především otázka eh, zjednodušení legislativy, nikoli snížení míry ochrany pracovníků, ale zjednodušení, abyste vy jako malý podnik nemuseli strávit příliš mnoho času, abyste potřebovali právníky a odborníky na všechny možné eh, aspekty. Eh, jak můžeme mít lepší předpisy z tohoto hlediska, aby to pomohlo malým podnikům? A když eh, se podíváme na to, kolik pracovních míst bylo rešorováno, eh, tak eh, když No, viděli jsme celkem úspěch v reshoringu pracovních míst a mě velice zajímá právě situace mého regionu a situace Spojeného království. Eh, my jsme takto měli 1300 eh, pracovních míst, které se nám vrátily. A dále letos dokonce 2200 pracovních míst. Eh, podniky, které rešorují, tak především zdůrazňují kvalitu a také to, že jsou blízko svému odbytišti, svému trhu. Takže to je v těch případech, kdy um, mohou mít okamžitou reakci a ne mě poslat e-mail do Číny a čekat několik týdnů na odpověď. Ve Spojeném království, ano, výrobci mají své přehledy a právě velice jim záleží na kvalitě jako klíčovém faktoru pro reshoringu. Uh, a dokonce malé podniky mají ještě klíčovější úlohu kvality ve, svých, ve své strategii. Proto já se ptám, ten, to prostředí, které vytváříme, jak ho můžeme udělat takové, aby bylo výhodné pro výrobce a mm, co potřebujeme my, kteří rozhodujeme, eh, vytvořit, aby vzniklo prostředí, ve kterém se budou dobře rozvíjet výrobci. Děkuji. A nyní paní Pelmenko za... Děkuji vám. Eh, pan, za pana Kalveta hovořím. Mám dvě otázky. Především, jaký dopad ehm, vidíme na investice z evropských fondů, zejména Evropský fond pro strategické investice, EFSI. Jak se to projevilo eh, ve vašem výzkumu? Vidíte určitý prostor pro EFSI i pro další nástroje EU, aby mohly podpořit eh, takovéto oblasti jako industrializace, inovace a tak dále, které by mohly stimulovat vytváření pracovních míst. Za druhé, podle eh, panoramatu evropských dovedností očekává se, že výroba hodně se rozroste. Počítá se, že se do roku 2020 zdvojnásobí, což eh, se také eh, potvrzuje ve vaší prezentaci o tom, jak se vyvíjí technologie. E, to znamená, ale ne pouze, že bude zapotřebí vysoce kvalifikovaných e, pracovníků, kteří budou mít vysoký stupeň e, vzdělání a bude se také očekávat, že budou digitální i profesní dovednosti běžných pracovníků. Můžete nastínit oblasti a sektory, ve kterých je nejvíce příležitostí pro pracovní místa a jaké typy dovedností jsou zapotřebí především pro tento růst. E, vidíte úlohu sociálních partnerů, kteří by měli společně konstruktivně pracovat, aby vyhověli e, poptávce a požadavkům této, e, těchto nových technologií a vidíte nějaké příklady osvědčených postupů, které už proběhly? Děkuji. Děkuji vám. A teď už se vracíme zpět expertům eh, a poprosíme, aby odpověděli na tyto otázky. No to jsou eh, opravdu krásné otázky, moc vám za ně děkuji. Ehm, já eh, to rozdělím tak, že já odpovím ty, zodpovím ty snadné otázky a ty těžké nechám na kolegyně. Takže vaše první otázka, účast pracovníků, účast zaměstnanců. Ano, ukazuje se, že to je dosti složitá eh, věc eh, v těchto sektorech, ale typicky eh, nové startupy ve všech sektorech si možná neuvědomují plně, jak důležitá je úloha účasti pracovníků v sociálním dialogu, ale časem si to osvojují a e, otázka účasti pracovníků v tomto kontextu by mě možná tolik netrápila. Spíše mě trápí účast e, pracovníků na strukturálních změnách, které probíhají v rámci jejich e, pracovních míst. To znamená otázka informovanosti, konzultace, restrukturalizace. Ehm, v nejbližších ehm, deseti letech se toto bude velice eh, projevovat. Stejně tak jako účast pracovníků, sociálních partnerů. To bude velice důležité pro eh, rozumné, dobře restrukturalizující se procesy. A teď je otázka, které, ehm, která pracovní místa se dostávají zpět domů v rámci reshoringu. Odpovídám paní McIntyre. To, co jste řekla o motivaci e, pro návrat, e, to je ano samozřejmě, jak jste na, na, sama řekla, to, že jsou velice blízko, ale znovu a znovu a znovu musím opakovat, že je to především otázka zajištění kvality především otázka zajištění kvality. Příliš daleko vzdálené e, aktivity nemohou zajistit tak vysokou kvalitu, jaká je požadována velice často. To je právě důvod, proč se ta pracovní místa vracejí zpět e, tyto evropské podniky prostě oceňují e, talent a dovednosti své pracovní síly. E, tím pádem také k pracovní síle přistupují pozitivně. To je právě to, co je táhne zpět do Evropy. A musím říci, Možná jsem probral dva diapozitivy příliš rychle, ale tam jsou právě e, příklad na pří, to, že se e, Vodafone vrátil zpátky svá call centra. Teď je otázka, jakou politiku bychom měli prosazovat. No, já bych e, řekl, že tady musíme být trošku opatrní v tom, jaké politiky chceme prosazovat. A my spíš hovoříme o takových eh, variantách politiky, možnostech politiky. Eh, aspoň eh, v této fázi, kdy se nacházíme uprostřed časového průběhu našeho projektu, bych to řekl takto. Když budeme mít nějakou politiku pro reshoring, no tak pak asi jak jsem to uvedl v úvodních eh, poznámkách, eh, Itálie, Francie a Spojené království jsou asi jediné země, které mají určitou politiku pro uh, reshoring, pro prolákání podniků zpátky do Evropy. Já v této oblasti myslím, že prostě je třeba mobilizovat, mobilizovat síly v v administrativě v orgánech. Takže to asi já ze své strany skončím a předám slovo kolegyně. Já bych ještě něco k tomu řekla k e, zastoupení zaměstnanců. E, například máme e, ty velmi malé podniky, kde v podstatě není problém zastoupení zaměstnanců, protože oni jsou přímo zapojeni. Řekněme, jsou členové týmu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 Takže e, v takovýchto společnostech potom není potřeba mít e, odbory nebo e, radu zaměstnanců, protože prostě tyto lidé jsou přímo zapojeni do rozhodování na operativní úrovni. Na druhou stranu, když se potom bavíme o e, nových technologiích a o digitalizaci, e, my máme nový projekt, už e, funguje dva roky, to jsou vlastně nové typy zaměstnanosti. Mm, tady jde vlastně i o nové typy pracovně právních vztahů a tady vidíme právě, že to má sice omezený, ale pozitivní dopad na zastoupení zaměstnanců. Takže v následujících několika letech asi bude potřeba zaznamenat nějaký nový vývoj, nastavit prostě nějaké struktury pro dialog. Co se týče mm, vzdělání, ty regiony, které jsme eh, analyzovali v rámci našeho projektu, tam se ukazuje, že většina regionů nemá mandát eh, definovat eh, vzdělávací politiku. To se děje na národní úrovni nebo to dělá eh, nějaké jiné oddělení i v rámci tedy regionální samozprávy. A když se tady bavíme o vývoji dovedností, o vzdělávání, o té regionální eh, industriální politice, tam opravdu je možné to tedy z pohledu této politiky ovlivnit pouze nepřímo. Ovšem někteří aktéři byli úspěšní při ovlivňování e, osnov, e, například, e, které se používají na některých univerzitách a jiných školách. Potom vlastně jde o to, aby se to vrátilo zpátky na tu vnitrostátní úroveň, takže je to vlastně, jde to takhle tam a zpátky. Malé a střední podniky, Tady tedy došlo k nějakému pokroku za posledních několik let, ale stále tedy existuje potenciál pro další zlepšení. A zase berme v potaz, že jsou věci, které eh, třeba mm, jsou jednodušší pro velké společnosti, ale mohou znamenat větší zátěž na malé a střední podniky protože tam třeba není eh, zaměstnanec, který je vyčleněný jenom pro eh, tuto konkrétní práci a musí se to nějakým způsobem rozdělit. Například tyhle ty nástroje eh, podpory Tady vlastně je, mm, jsou různé postupy online, které jsou třeba výhodné právě pro malé střední podniky, protože pokud se to dá vyplnit eh, na internetu online, tak eh, vlastně je to snadnější i rychlejší a proto lepší pro malé střední podniky. Potom zde zazněla otázka o tom politickém prostředí. Mm, já si myslím, že velmi důležitá je stabilita tak aby společnosti mm, se neustále nepotýkaly s nějakými změnami a nemuseli se jim přizpůsobovat. Dopad evropských fondů v této oblasti tedy těch regionálních politik máme některé dobré příklady toho, kdy to opravdu přispělo k úspěchu regionální politiky. Například tady jde tedy eh, přístup či dostupnost toho financování ve střední a východní Evropě ale také tady vlastně jde vůbec o podporu mezinárodní spolupráce mezi jednotlivými er- regiony, eh, různé, různá ponaučení, eh, která vyplývají ze spolupráce a tak dále. Pak máme dobré příklady sociálních partnerů a jejich spolupráce. Já jsem tedy hovořila o regionální politice, o některých těch eh, projektech, o internacionalizaci. To všechno může být efektivní pokud to pochází i třeba z tripartitní organizace, pokud tam jsou nějaké eh, koordinační mechanismy, které tedy pochází z obou stran od obou sociálních partnerů. Děkuji. Všem nám je asi zřejmé, že to je velmi zajímavé téma. Eh, ještě nám zbývá sedm minut na uzavření této debaty. Já ještě tedy dám slovo zástupci komise. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem zde, ano, nečekal jsem slovo, ale každopádně tedy děkuji za to, že se věnujete tomuto důležitému tématu. Řekl bych, že v ve fondu EFSI máme eh, příležitost také právě pro malé střední podniky. Tady je tedy velmi důležité, aby využili tento důležitý fond. Tento projekt nyní tedy bude konzolidován ještě rok a půl. Jak už říkali kolegové na panelu, eh, je tam ještě několik nedodělaných eh, prvků, na nich je potřeba pracovat, jako například eh, ty scénáře výhledů do budoucna, jak to bude, eh, jaký to bude mít dopad na eh, mzdy a produktivitu. Čeká nás také několik regionálních seminářů, včetně seminářů, které budou informovat o výsledcích těch regionálních politik. Tady vlastně vždycky bude uskupeno několik členských zemí a budou se tam tedy sdělovat výsledky a Kromě toho máme nepřímé napojení na tu e, industriální politiku a strategii, která už byla zmíněna. A my tedy doufáme, že tato, práva, e, tato práce samozřejmě taky bude mít e, napojení na další projekty. A Samozřejmě se také těšíme na to, co nám řeknete z vaší strany, jaké vstupy tedy přijdou i od vás. Děkuji. Okay. Uh, so... Dobrá. Mm, to je opravdu škoda, že někteří eh, přichází teprve nyní. Vím, že je tedy eh, teprve pondělí, někteří teprve přijíždíte ale eh, dobrá. Máme ještě prostor na poslední připomínku. Ta hodina, eh, kterou máme za sebou, byla poměrně intenzivní. Pan Martán, prosím, máte slovo. Merci. Ano, děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Ano, byla by škoda, kdybych nedostala slovo tak, jak se to spočítalo. Děkuji tedy všem, kdo tady prezentovali Ehm, prezentaci. Nezapomínejme na to, že vlastně tady se reaguje také na ehm, zadání, které dává komise, ehm, na to reagují evropské fondy. A tady je otázka pozice Evropy v celém světě, v globalizovaném světě. To pořád slyšíme, že je třeba držet krok s globalizací, že je třeba nastoupit do toho jedoucího vlaku, jinak všech, o všechno přijdeme. A já tady v tomto směru eh, s našimi experty nesouhlasím, protože vy eh, vlastně argumentujete přesně tímto eh, způsobem. Co to je globalizace? Globalizace je vlastně vyrábět výrobky v nejchudších zemích, aby se prodávaly nezaměstnaným v bohatých zemích. A tady bylo řečeno malé a střední podniky, oni vlastně eh, nás tady trápí, třeba je pomoci těm startupům, které chtějí pracovat na mezinárodní úrovni. Já bych chtěl ale připomenout, že například ve Francii malé a střední podniky představují 80% všech eh, zaměstnaneckých míst. A když jsme od krize přišli o 3 miliony pracovních míst, tak je to právě proto, že tady je ta uh, doktrína Evropské unie o ničím neskreslené hospodářské soutěži. Ehm, my tady máme malé střední podniky, které představují 80 pracovních míst. Proč bychom se neměli snažit chránit tyto podniky a chránit náš trh pracovních míst a chránit je před nekalou konkurencí z celého světa? Tak eh, to jsou otázky, které bych chtěl položit já. There are no more room for questions, Mr už eh, jsme neměli vyloženě prostor na otázky, pane Martáne. Já nevím, kde jste se narodil vy, ale já jsem se narodila v 50. letech a vy tady argumentujete, jako kdybyste se také narodil v 50. letech. Ale byli jsme tedy asi narozeni každý v úplně jiném světě, protože tady říkáte, budu bojovat proti globalizaci. Určitě nebudeme bojovat proti technologických směnách, ale určitě bychom měli zajistit, abychom měli nástroje, které pomohou lidem, aby e, skončili lépe vzdělaní, aby měli e, dobré pracovní příležitosti a jasná práva a příležitosti. A aby byli také rovnoprávní. To znamená, bojujeme za to, abychom měli dobrý pracovní život s dobrými výsledky, ale prostě do 50. let se už vracet nebudeme. A právě proto máme tento, eh, se, takovéto semináře. Eh, je zřejmé, že nás asi, eh, že budeme muset mít další semináře. A otázka je, co přesně uděláme nyní proto, abychom zachovali dobrou situaci na pracovním trhu nejenom v Evropě, ale i mimo ní. Děkuji všem za to, že jste se účastnili tohoto semináře, který byl sice krátký, ale intenzivní.